Hello everyone. Tak vítám vás všechny. Zaujměte, prosím, místa, abychom mohli zahájit naši schůzi. Jsem velmi ráda, že vás zde vidím v tak hojném počtu. Je to dobrý pocit, že začínáme schůzi našeho výboru s tak hojnou účastí. Doufám, že tak tomu bude pro všechny naše schůze a pro schůze všech výborů. Mělo by to tak být, protože máme velmi zajímavá témata na našem programu na následující roky, takže prosím zaujměte místa. Nyní bych se vás zeptala, zda souhlasíte s pořadem jednání. Na dnešek je tam drobná změna. Místo hm, pana, pana Lepasa odpoledne budeme mít eh, výměnu s paní Despina panu hm, s, agent, s agenturou pro kybernetickou bezpečnost, který nám teda pan Passar bohužel je navržený na příštího ředitele, takže budeme, budeme organizovat slyšení s ním v září. Takže to je jediná drobná změna, jinak souhlasíte s pořadem jednání na dnes? Dobře, takže se můžeme posunout přímo k tématu. Je to pro mě potěšení, že zde mohu přivítat finské ministrině paní Katri Kulmuny která je ministriní pro ekonomické záležitosti, má na starosti energetiku, průmysl, malé a střední podniky, výzkum, inovace a vesmírné záležitosti. A potom také paní Sanu Marin, která je ministriní eh, finské vlády pro dopravu a komunikace. Má na starosti ICT, digitální agendu a kybernetickou bezpečnost. Takže děkuji vám oběma za to, že jste se k nám připojili, abyste pohovořili o prioritách finského předsednictví. Připomínám kolegům, že zde máme ještě některé záležitosti, které je potřeba projednat s předsednictvím v, v, v, v gestci obou ministryň. Těším se samozřejmě na to, že si vyslechneme návrhy. Potom se těšíme také na slyšení příštích komisařů o pracovním programu komise. Bude to tedy velmi zajímavé a zajímavý a nabitý podzim pro všechny z nás, takže začněme tedy tím, že si vyslechneme finské priority a první dávám slovo paní Katri Kulmuny. Prosím, paní ministrině. Vážená paní předsedkyně, paní Adino Jona, vážení členové Evropského parlamentu, je to pro mě velké potěšení a podsta, že zde mohu být dnes v Evropském parlamentu výbor ITRE a jeho členové jsou nesmírně důležití při vytváření budoucnosti Evropské unie v oblasti energetiky, výzkumu a průmyslové politiky. Vážení poslanci, předsednictví vidí, považuje roli parlamentu za zásadní pro vytváření této politiky ve prospěch Evropské evropských občanů. Upřímně doufám, že se uvidíme často během finského předsednictví i po něm. Těším se na intenzifikaci a pokračování naší ambiciózní společné práce pro evropskou konkurenceschopnost. Jsem velice potěšena, že mám tuto příležitost, abych s vámi diskutovala o finském předsednictví Rady Evropské unie. Finsko má ambiciózní cíle, tak aby se Evropská unie stala konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější globální ekonomikou. My společně, jakožto evropští rozhodující činitelé, bychom měli eh, završit agendu růstu Evropské unie. Také samozřejmě bychom měli dokončit práci na víceletém finančním rámci, což je jeden z nejvýznamnějších politických cílů během finského předsednictví. Co se týče objekt eh, cílů, v legislativní práci, tak se těším na to, že budu diskutovat o těchto cílech v rámci naší diskuse. Vážení členové Evropského parlamentu, proč Evropská unie potřebuje novou formu udržitelného rozvoje? My v Evropě máme globální výzvy, jsou zde klimatické změny, které vyžadují rychlá opatření na globální úrovni. Za druhé, velmi rychlý technologický rozvoj, který mění naše životy, například prostřednictvím digitalizace, automatizace, robotizace a umělé inteligence. Za třetí globální konkurence vyžaduje, aby Evropská unie jednala jako silný globální aktor. Dále se potřebujeme pohnout ku předu v oblasti sociální a environmentální udržitelné ekonomiky. Musíme reagovat na globální cíle, jakožto Evropané a musíme si stanovit ambiciozní politickou agendu pro růst jaké jsou zásadní prvky pro udržitelný růst v rámci našeho programu. Potřebujeme budovat klimaticky neutrální ekonomiku, efektivní jednotný trh, moderní průmyslovou politiku, kterou bude řídit digitální ekonomika se silným zaměřením na výzkum a inovace, aktivní obchodní politiku, jakožto externí dimenzi EU konkurenceschopnosti, nové schopnosti a celoživotní vzdělávání. Vážení kolegové, poslanci Evropského parlamentu, tyto cíle je potřeba přeměňovat v činy. Evropská unie musí vytvářet viditelné výsledky pro obyčejné občany. Politiky potřebují rozvíjet sociálně, sociálně a ekonomicky silnou a spravedlivou unii, jakožto finské předsednictví. Vidíme, že implementace této agendy vyžaduje eh, základní úkoly ze strany komise. Jsou zde eh, ucelená politická opatření opatření, která musí být ambiciozní a současně realistická musíme vytvářet eh, rámec pro politiku na následujících pět let a doufám, že na konci do roku budeme mít udržitelnou agenturu růst, eh, agendu růstu pro Evropskou unii, která bude eh, uplatňována. Ráda pohovořím více do podrobností o pěti prvcích eh, tohoto politického rámce pro agenturu růstu. Bod jedna je přechod směrem k klimaticky neutrální společnosti. Řešení klimatických změn je povinnost a také ekonomická příležitost. Výzkum a inovace hrají důležitou roli jakožto klíčové faktory pro eh, vytváření udržitelnějšího ekonomického růstu. Současně přechod ke klimaticky neutrální společnosti prostě musí být spravedlivý. Doufáme, že v budoucnu eh, bude Eh, tomu tak. V současné době jsme ještě daleko o eh, cílu snížení emisí podle pařížské dohody. Musíme snižovat emise jednak významně a jednak eh, nákladově efektivně a současně musíme podporovat in, ekonomický růst založení na inovaci v následujících desetiletích. Do roku 2050 vybudovat ekonomiku uhlíkově neutrální. Musíme samozřejmě proměňovat v život tuto významnou politiku v oblasti klimatických změn. Toto je ještě před námi. Jako součást, jako sto, strana pařížské dohody musíme vytvářet dlouhodobou strategii a plnit strategii OSN klimatické změny a práce na dlouhodobé vizi jedna z priorit eh, finského předsednictví. Připravíme pokyny na červnovou Evropskou radu. Eh, to vlastně musíme finalizovat eh, pokyny pro dlouhodobou strategii do konce roku. Musíme pracovat na podmínkách, stimulech a, umožň- a e, reálném rámci, který umožní přechod ke klimaticky neutrální EU v souladu s pařížskou dohodou. Musíme zachovávat konkurenceschopnost, sociální vyváženost, zohledňovat národní okolnosti členských států a respektovat jejich rozhodnutí ohledně energetického mixu. Předsednictví už začalo implementovat tyto pokyny v rámci Evropské rady na informální, neformální neformální rada o konkurenceschopnost v Helsinkách se bude snažit najít odpovědi na to, jak lze skombinovat konkurenceschopnost a snižování emisí. Potom je zde Eh, rozumná, inteligentní a dlouhodobá politika jednotného trhu, která je vitální pro eh, evropskou ekonomiku. Musíme se zaměřovat na posilování služeb, zejména digitálních služeb, jakožto nedílné součásti jednotného trhu. EU hraje významnou roli v přispívání k eh, příznivému prost, obchodnímu prostředí, tak aby podporovalo společnosti. Je potřeba podporovat investice do podnikání, tak aby bylo možno převést eh, přechod k klimaticky neutrální ekonomice. Za třetí řeknu pár slov o moderní průmyslové polici, politice obsahující digitální ekonomiku se silným zaměřením na výzkum a inovace. Musíme si stanovit Ehm, takové cíle, aby Evropa se stala lídrem v digitální ekonomice. Digitalizace, umělá inteligence, data, ekonomika platform, to jsou klíčové hnací motory pro úspěch Evropské unie na globálním trhu. Potřebujeme také akce spojená s datou ekonomikou dat, výměna dat, sdílení dat, interoperabilita, důvěra, využ recyklace dat to je požadováno tak, aby naše společnosti byly stále více propojené, intenzivně založené na znalostech a digitalizované. Také bych pohovořila o umělé inteligenci. Dnes hovoříme hodně o umělé inteligenci, protože ta vlastně mění naše životy. A současně umělá inteligence představuje potenciál pro zlepšování našich životů a řešení výzev, kterým evropští občané čelí. Proto Evropa musí stanovit etické pravidla a důvěru v rozvíjení rozvíjející se ekonomiku a umělou inteligenci, tak, aby to byla jednotná cesta k digitální ekonomice. Musí to vytvářet naše konkurenční výhodu, musíme více zintenzivnit výzkum a snahu v oblasti rozvoje. Musíme vytvořit také etické pokyny v této souvislosti. Za čtvrté bych řekla pár slov o znalostech, jakožto základ pro udržitelný růst. To jsou nové znalosti a konstantní rozvoj znalostí, který skutečně potřebujeme. Celoživotní vzdělávání je těžištěm tohoto musíme také vytvářet nová pracovní místa a průmyslová, i v průmyslu. Dále je to obchodní politika, která hraje klíčovou roli jako externí dimenze konkurenceschopnosti EU je potřeba mít ambiciózní obchodní politiku založenou na otevřenosti a multilaterálním obchodním systému založeném na pravidl. I tento svět se také mění a musíme udělat krok upředu jakožto globální světový aktor. Neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost v Helsingách 4. a 5. července bylo pro nás první příležitostí, abychom si vyměnili myšlenky o prioritách pracovního programu příští komise. Ministr ministři vítali komplexní přístup k udržitelnému růstu. Těšíme se na to, že budeme nadále spolupracovat na agendě udržitelného růstu v září a v listopadu na setkáních Rady pro konkurenceschopnost. Ráda bych řekla pár slov o víceletém finančním rámci. Vážení poslanci, a o evropském rozpočtu. Dokončení víceletého finančního rámce je jeden z nejvýznamnějších politických cílů během finského předsednictví. Na podzim chceme dokončit vyjednávání rady na, o tomto tématu a dále budeme eh, se snažit dosáhnout co největšího pokroku v těchto eh, oblastech. Snažíme se vytvořit vyvážený finanční rámec, který bude reflektovat priority a tradiční politiky. Také si myslíme, že modernizovaný budoucí víceletý finanční rámec může poskytnout efektivní výsledky v oblasti politických priorit EU. Klimatické změny, ovlivňují náš život, tak vlastně víceletý finanční rámec by měl jasně obsahovat tyto společné cíle v oblasti klimatu, zejména dva snížení, eh, zvýšení eh, o 25 evropského rozpočtu pro podporu těchto cílů. Evropa také potřebuje záleze zaměřovat na výzkum, rozvoj a inovace. Horizont Evropa založený na otevřené konkurenceschopnosti je skutečně základním nástrojem. Dále eh, výzkumný program EU přispívá k inovacím, poskytuje základní data a služby a tato řešení jsou také jedním, jednou z klíčových záležitostí pro řešení klimatických klimatických změn. Musíme nadále eh, vyvíjet úsilí k dosahování vědecké excelence a ekonomického úspěchu. To vyžaduje intenzivní eh, spolupráci napříč odvětvími. Na závěr, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, bych chtěla říci, že potřebujeme ekonomický růst a musí být environmentálně a sociálně udržitelný. To potřebujeme pro přechod k, k klimaticky neutrální společnosti. Toto jsou naše společné cíle, které jsou ambiciozní a musíme na nich pracovat. Musíme posilovat inkluzivní a konkurenceschopnou Evropskou unii, aby to splňovalo očekávání evropských občanů. Vaše práce jakožto poslanců Evropského parlamentu a tohoto výboru je opravdu nesmírně cená k tomu, abychom dosáhli těchto cílů. Děkuji vám za pozornost a těším se na další diskusi. Yes, uh, thank you very much, uh, madam. Děkuji vám, paní ministrině. Teď poprosím paní ministrině Marin, aby představila svou vizi. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem velice ráda, že tu mohu být a mohu s vámi diskutovat o prioritách finského předsednictví. Milí kolegové, digitální přelom, s nímž jsme teď konfrontováni, má mnohé potenciály, ale zároveň jsou tady výzvy tradičních obchodních modelů a musíme tedy přizpůsobit svou politiku digitální éře. Správná cesta pro EU je propojit jednotný trh průmyslové, inovativní a digitální politiky s politikou obchodní. A je velice důležité, abychom digitalizaci vnímali jako nedílnou součást rozvoje jednotného trhu. Stále máme mnoho otázek, které se orientují do budoucnosti a musíme je vyřešit. Mimo jiné je důležité najít rovnováhu mezi ochranou základních práv, tak jako třeba práva na soukromí nebo svobodu projevu, s trendy digitálního rozvoje. Také musíme mít na paměti, že digitalizace může zvýšit blahobyt lidstva. Proto musíme vytvářet důvěru, to musí být úhelný bod naší práce v digitalizaci, protože lidé budou schopni naplno využívat benefitu digitalizace, pokud budou technologii důvěřovat. Digitální politika, využívání dat, soukromí, propojování dat, rozmístění sítě a bezpečnost sítí bude ve středu pozornosti Rady během našeho předsednictví. Finské předsednictví bude mít na prvním místě udržitelnost, přechod od ekonomiky s fosilními palivy na nízko emisní ekonomikou a konečně nulově emisní ekonomikou bude velice důležité. Musíme se soustředit na rozvoj digitálních služeb, automatizace a umělé inteligence bude třeba dosáhnout také klimatických cílů a e, přispět k rostoucímu k růstu v Evropské unii. Je třeba se soustředit na elektronické komunikace, musíme mít inteligentní spojení pro udržitelný růst. Data jsou surovinami digitálního rozvoje. Když budeme rozvíjet digitální datovou ekonomiku, musíme se soustředit na data o lidech to znamená, občané musí mít možnost snadno spravovat a využívat svá data. Další důležité aspekty datové politiky jsou interoperabilita, rovný přístup a kvalita dat. Jsem přesvědčena, že klíčem k úspěšné kooperaci je společná vize. Co se týká datové politiky, musíme se soustředit na člověka. Ostatně náš člověk, náš cíl by mělo být vycházet vstříc potřebám lidí. Musíme k tomu mít horizontální přístup a musíme řešit otázky, které se řešit musí. Musíme mít na paměti, že datová ekonomika prochází nad, napříč sektory. Musíme diskutovat na úrovni celé EU, jak budeme chránit data to musíme dělat s výhledem jednotného trhu a musíme stanovit nová paradigmata datové ekonomiky. Finské předsednictví je rozhodnuto pokračovat v práci na legislativních dokumentech. Jednou z našich priorit je zlepšit dostupnost vysokokapacitního rychlého internetu a rozmístit infrastruktury pro sítě 5G jsme připraveni finalizovat nařízení CEF, pokud dojde ke schodě v rámci jednání v FR letos na podzim. Co se týká programu Digitální Evropy, jsme připraveni pokračovat v práci na těchto dokumentech, samozřejmě v závislosti na tom, jak budou vypadat jednání o VFR. Dále je to návrh o e-privacy a Chceme se soustředit na kvalitu té legislativy. Chceme pokračovat v práci na European Cyber Security Conference and Regulation. Doufejme, že se podaří vrátit se k jednacímu stolu s vámi a najít společné porozumění. Chceme zajistit rychlé rozmístění sítí 5G v Evropě a musíme reflektovat i otázku bezpečnosti v souvislosti s doporučeními komise. Co se týká Rady pro telekomunikace a informační společnost, chceme diskutovat o datové politice a bezpečnosti sítí 5G. Telekomunikační rada pod finským předsednictvím se bude konat 3. prosince. Během finského předsednictví budeme organizovat akce na podporu diskuse datové politiky v budoucnosti a chtěla bych vás vyzvat, abyste se účastnili těchto diskusí finské předsednictví bude organizovat konferenci na vysoké úrovni o datové ekonomice. Také budeme organizovat dny digitální dopravy a budeme se soustředit na digitalizaci této oblasti. Také chceme sledovat politiku vlád ve všech akcích během října. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem zvědavá, těším se na vaše názory a udělám vše, co bude v mých silách, abych je ve své práci zohlednila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, děkuji vám oběma, paní ministrině, za vaše prezentace. Rádi jsme si vyslechli vaše názory, týká se to i našich priorit souvisejících s evropskými politikami, co se týká naší oblasti zájmu. Začneme teď rozpravu s koordinátory a zástupce politických frakcí. Jako zpravodajka pro rozpočet 2022 musím říct, že oceňuji fakt, že rada eh, zkrátila rubriku 1a, což se nás týká z 747,4 milionů. A samozřejmě není potřeba, abych vám říkala, že v roce 2020, což bude poslední rok před eh, příštím víceletým finančním schématem, což pravděpodobně bude mít eh, nízký start programu v roce 2021. My si myslíme, že je zásadní, aby rozpočet na 2020 plně využil dostupného stropu v rubrice 1a. To je tedy jasné poselství, které vám náš výbor může sdělit. Takže učiňte prosím všechno, až se bude diskutovat o rozpočtu, tak, aby Závěrečná dohoda byla dostatečně ambiciozní a poskytla zdroje na výzkum, vědu a malé a střední podniky. Tak, to jsem chtěla říci a nyní otevírám rozpravu pro otázky a komentáře politických frakcí. V prvním kole budou koordinátoři a všichni jejich zástupci a prosím, abyste se drželi limitu do tří minut. A začnu podle velikosti frakcí, tedy první, kdo dostane slovo, je paní Hena Virkunen. Tři minuty, prosím. Děkuji paní předsedkyně, vítám paní ministrině Kulmuny a Marin a děkuji za prezentaci priorit. Mám tři otázky. Za prvé, víceletý finanční rámec. To samozřejmě bude to z nejdůležitějších rozhodnutí nadcházejících měsíců. Parlament a výbor pro průmysl by měl zájem, aby došlo k velkému posunu směrem k rozvoji Connecting Europe Facility, Horizon Europe. My bychom rádi věděli, jak finské předsednictví vidí úroveň ambicí a řádné zajištění financování, protože Víme, že Finsko třeba chtělo osekat program Connecting Europe Facility a nás by zajímalo, zda jste připraveni k větším investicím do tohoto sektoru, protože to je opravdu zásadní pro naši budoucnost, jako je infrastruktura, výzkum, Connecting Europe Facility, Horizon Europe, Digital Europe, anebo ještě chcete ty nástroje zkrátit. A potom průmysl. Hovořili jste o udržitelném růstu a i finský premiér říkal, že finské předsednictví se bude soustředit na udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Paní ministrině Kulmuny, eh, co to znamená tedy pro vaše oblasti, ale zajímalo by nás, jaké konkrétní akce chce předsednictví učinit, aby toho cíle dosáhlo? Co jsou nejdůležitější prvky, které se budete snažit v příštích měsících eh, podpořit? A dále klimatické cíle. Finské předsednictví ohlásilo, že Finsko podporuje eh, do roku 2020 že bude zajištěna evropská konkurenceschopnost při tomto přechodu. Na straně Rady vidíme, že se k tomu zatím nehlásí všechny členské státy, tedy jak finské předsednictví chce přesvědčit všechny státy, aby se přihlásili k tomuto závazku ještě před eh, summitem COP na konci tohoto roku. Děkuji, paní Virkonen. Teď paní Toja za SAD. Děkuji paní předsedkyně. Zdravím obě paní ministrině, které tady zastupují Fran- eh, finské předsednictví a přeji jim hodně štěstí do jejich práce. Mně se velice líbila některá prohlášení o úmyslech, ten obecný rámec, ale chtěla bych, aby tato hezká slova také zůstala trochu při zemi a já tedy budu mít velice konkrétní eh, otázky, protože chci vědět, jak tyto zásady se promítnou do konkrétní legislativní práce a do tvorby opatření, které nás posunou dopředu v rámci jednání mezi institucemi a podobně. Takže první otázka. Mluvili jste o hospodářských politikách myslím, že ve svém předloženém dokumentu tomu nebyl věnován dostatečný prostor, ale zmínili jste to a víte, že závěry rady předpokládaly sdělení o hospodářské a průmyslové politice. Ale už se říká, že to není jisté, jestli to vznikne. Jak se tedy v tom budete angažovat, protože v Evropě potřebujeme konkrétní e, řešení. Chybí nám takováto hospodářská průmyslová politika? Vznikla politika pro inovace, pro energii, pro digitální sektor ale zatím ještě nebyla tedy definována průmyslová politika pro náš kontinent. Jak se na to díváte se zaměřením na malé a střední podniky? Za druhé výzkum. Parlament předpokládá eh, sumu 120 miliard, velice ambiciozní sumu. Eh, inovace samozřejmě vyžadují výzkum, eh, vědu, aplikaci výsledků do průmyslu. Jak se v tomto budete angažovat, protože myslím, že tady náš rozpočet je velice ambiciozní a v předchozích letech jsme zaznamenali, že mnoha předsednictví se uh, Eh, tomu třeba věnovali, ale potom eh, to skutečně nemělo dostatečnou eh, úroveň z hlediska ambicí EU. Poslední věc, kybernetická bezpečnost. Máme středisko pro kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale od března to trochu stagnuje, toto téma je třeba vyjasnit funkce a financování tohoto eh, centra. Eh, správní služba rady má připravit stanovisko, jak budete postupovat v této věci. Hovoří se o kybernetické bezpečnosti, říká se, že tady jsou permanentní hrozby, ale stále už měsíce přešlapujeme na místě, protože není jasné, kdo to bude financovat, jak to bude fungovat a je to opravdu velká nemohoucnost eh, Evropy. To není žádná podružná věc. My potřebujeme toto centrum my Vždyť tolik hovoříme o významu kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Toja. Teď za Renew Europe paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině Kulmuny, paní ministrině Marin, děkuji vám za to, že jste přišli a pohovořili s námi tak otevřeně. Když jsem naslouchala vám dámám na pódiu, tak jsem si říkala, že je to opravdu dobrý začátek práce našeho výboru, protože když se hovoří o energetice, výzkumu, vědě, vesmíru, tak většinou nahoře bývá víc mužů než žen, takže Chceme-li obnovit Evnopo, tak si myslím, že je tohle skvělý začátek a děkuji za to. Finské předsednictví má hlavní prioritu udržitelnost a já vás budu, my vás budeme plně podporovat. Těšily mě hlavně ty příležitosti růstu, což sebou ta udržitelnost přinese. Asi zatím nemáme dostatečně dobrý plán pro evropský průmysl, hlavně je to totiž proto, že jsou to malé a střední podniky, rodinné firmy a na druhé straně jsou to důležité sektory, jako třeba obrana. Vím, že rada přišla nedávno s určitými závěry, ale hodlá finské předsednictví přinutit komisi, aby konečně něco opravdu udělala, tak aby malé a střední podniky mohly optimálně pracovat a potřebují tedy dobré rámcové podmínky. Máme ve své kompetenci mnoho programů, je potřeba dostatečný rozpočet, jejich završení a také plná podpora ze strany členských států. Hlavně doufám, že finské předsednictví bude pracovat na tom, aby program digitální Evropy se završil a fungoval. Zatím není mimo Brusel moc známý, ale má velký potenciál ty 9,2 miliardy eur zatím není tak moc peněz. Ta částka by určitě se neměla vnímat jako náklady. To jsou totiž investice do rozvoje. Když hovoříme o investicích, tak je důležité, abychom si byli vědomi, že se zatím ani neblížíme eh, našemu cíli investic do vědy a rozvoje. Co se týká 5G, telekomunikací, kybernetické bezpečnosti, prostě potřebujeme víc. Takže se chci zeptat, zda finské předsednictví tato témata, to tříprocentní eh, přidělení rozpočtu bude mít na tématu agendy. A pak je důležité jednání o VFR. Chci se zeptat, jaké máte plány na zajištění toho, aby všechny programy orientované na budoucnost, s nimiž má co dočinění výbor ITRE, bude na seznamu priorit, tak při, až se bude rozdělovat dlouhodobý rozpočet. Děkuji vám, že jste přišli. Opravdu vám přeji plodných a intenzivních šest měsíců a jsme vám k dispozici pro dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji. Teď za zelené pan Niniso. Děkuji. Paní ministrině, je skvělé, že vás tady vidím že jsem slyšel představení finského předsednictví. Je to ambiciozní program a týká se klimatických změn, soustředí se na vědu a výzkum. To je pro nás všechno velice důležité. Stejně jako paní Dlabajová jsem rád, že vás tu vidím, že tady vidím tak silné zastoupení žen. Myslím, že je to dobrý krok pro Evropu. I co se týká konkurenceschopnosti Evropy, je důležité, aby se ta parita pohnula. Hovořili jste o klimatu, inovacích v rámci politiky EU. Finské předsednictví má ve svém programu do roku 2050 dosažení té klimaticky neutrální ekonomiky a finská vláda také podporuje to 55% snížení do roku 2030. To má konkrétní vztah k energetické politice, což je jedno z hlavních témat našeho výboru. Transformace energetiky a udržitelnost energetiky. Komise nedávno zveřejnila svá doporučení, co se týká těch národních plánů a jde o to, abychom kolektivně dosáhli těch cílů do roku 2030. A dokonce i tahle iniciativa identifikovala jisté nedostatky a jsou tam i značné nedostatky, co se týká energetické efektivity. Několik členských států má dostatečnou úroveň, aby splnili cíle do roku 2030 pak vidíme, že jsou tady velké nedostatky. Máme tady až 6% mezery, tak abychom dosáhli spotřeby, tak jak to plánují cíle minus 30. A co se týká z těch stále rostoucích cílů, které tady máme, tak jak finská vláda, finské předsednictví jaké politické procesy chcete nastartovat, abychom, aby se zajistilo, že kolektivně budou mm, přispívat i národní státy k tomu, aby se zaplnila ta mezera. A pak princip inovace. O tom se také diskutovalo v kontextu budoucího programu Horizontu a financování výzkumu. Je tady riziko inovačních principů, protože to je spíš politický cíl, abychom se zbavili byrokracie ve financování a legislativě. Je to víc než politický cíl podporovat biznis. Nejde tak moc o eh, právní základy, které by kodifikovaly ekologické eh, aspekty. Bude se to řešit v prosinci na semináře, ale třeba se soustředit i na biznis, je třeba přihlížet i k občanské společnosti, odborům, výzkumu. Jak to hodláte vyvážit tak, abyste reagovali na obavy všech těchto složek? Děkuji. Pan Polkia za frakci ID. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím zástupkyně finského předsednictví jménem mé skupiny a přeji vám hodně štěstí do příštího pololetí. Eh, doufejme, že Rada bude schopna v tom pololetí vyřešit vše, co leží na srdci tomuto výboru. Několik eh, otázek, především pro paní ministrině Kulmuny. Toto předsednictví prohlásilo, že chce se snažit naplňovat ambiciozní eh, cíle týkající se například snižování eh, spotřeby uhlíku. Já se ptám, jak eh, si předpokládáte postup třeba bez používání zemního plynu, pokud jde o financování, pokud jde o dotace, fungování trhu, obnovitelné zdroje energie, Eh, to jsou eh, věci, které jsou momentálně nejvíce eh, financovány. Předpokládáte, že budou tedy úplně odejmuty peníze, které jsou určeny na fosilní zdroje. Dále otázka na Nord Stream 2. Prohlášení předsedy Evropské komise v tisku jsou jasná. Mělo by se jednat o projekt, který zvýší energetickou závislost Unie. Jaký je váš názor na tuto věc? Kapitola výzkum. Jsou tady návrhy předsednictví eh, v oblasti Horizont Evropa. Eh, výbor ITRE se k tomu také vyjadřoval. A já bych tedy rád slyšel upřesnění vašeho postupu v této věci. Další otázka týká se eh, obecného směřování v oblasti průmyslové politiky, v oblasti eh, ocely v souvislosti s udržitelným růstem. A poslední otázka na paní ministrině Marin, tematika 5G. Vy jste se toho dotkla ve svém úvodu. Eh, komisař pro bezpečnost Eh, řekl, že je s cílem do konce roku zavést nástroje, které by měly omezit hrozby související s rozmysťováním sítí 5G. Eh, není to ale úplně jasné, jaká bude úloha Finska v rozvoji této technologie, jaký je postoj předsednictví k tomuto tématu. Děkuji vám předem a přeji hodně štěstí do tohoto pololetí, které bude určitě velice eh, náročné a plné úkolů. Děkuji. Děkuji, pan Krasnodebský za frakci EKR. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji oběma paní ministriním za představení rámcového programu finského předsednictví v radě. Já mám několik otázek. Komise začala pracovat na legislativním balíčku týkajícím se plynovodu. Bude finské předsednictví eh, iniciovat debatu na toto téma i s parlamentem ještě než tato legislativa dospěje do svého finálního stádia? Máme Nord Stream 2, to už bylo zmíněno, to bylo tématem už v minulém volebním období v souvislosti s revizí směrnice o zemním plynu. Možná by se tady dalo ještě něco učinit i s ohledem na vyjednávací mandát s, Rusla, s Ruskem, co se týká tohoto plynovodu. No a potom digitální věci. Pravděpodobně se připravuje směrnice týkající se digitálních služeb a mě by zajímalo, zda finské předsednictví v tomto tématu hodlá něco dělat a jakým způsobem bude zajištěno, aby se tak činilo v souladu se směrnicí o autorských právech. To bylo velice sporné téma v minulém volebním období. A to tež platí i pro směrnici o audiovizuálních službách. Jak se to tady bude uvádět do souladu? Děkuji a zaguje pan Potenga. Dobrý den, děkuji vám, paní předsedkyně. A Vídám, vítám obě paní ministrině. Budete předsedat radě, což bude znamenat eh, váš významný vliv na budoucí politiky. Bude to klíčové období, sami jste to říkali, z hlediska naléhavé situace v oblasti klimatu a v oblasti sociální. Mám tři konkrétní otázky v této souvislosti, ale nejprve bych chtěl zdůraznit eh, něco, co bylo, mělo velkou odezvu v belgickém tisku včera a také to bylo předmětem dopisu 100 poslanců v Dubnu a je to záležitost, kterou já jsem sledoval opravdu velice konsternován a to je to vaše eh, partnerství s BMW. Necháváte se sponzorovat BMW, eh, přitom eh, se dovoláváte akcí v oblasti klimatu a ve stejné době máte partnerství s automobilovým konstruktorem, který je dnes obvinován z toho, že zabránil rozvoji technologií eh, omezujících škodlivost některých výfukových plynů. Vím, že chcete se vyhnout této eh, diskusi na radě, možná se vám to podaří, podaří, ale tady pro nás je to opravdu nepochopitelné. Tři konkrétní otázky abych si byl jist, že ambice, které tady eh, uvádíte v klimatické oblasti, nezůstanou jenom na papíře. Za prvé, my plně souhlasíme s cílem eh, klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. Je ale na to třeba najít finanční prostředky, konkrétní finanční prostředky a víme, že bez závazných norem eh, zejména pro nadnárodní firmy, které na evropské úrovni zodpovídají za velkou část znečištění a emisí se to nepodaří. Co vám tedy dnes brání, abyste navrhli takovéto normy, podporovali je a eh, hájili je? Druhá otázka. Víte, že žádný ekologický přechod dnes na evropské úrovni není realistický, pokud není zároveň sociálně zaměřený. Ve vašem projevu jsem mnohokrát slyšel slovo konkurenceschopnost. Vy velice důvěřujete trhům ale téměř nic jsem neslyšel o pracujících, o silných sociálních opatřeních, která potřebujeme, pokud tento ekologický přechod nemá jít na úkor pracujících. A konečně v dokumentu, který jste předložili eh, parlamentu eh, minulý týden, velice zdůrazňujete jako svou prioritu Eh, vojenské odvětví a válku. A já bych eh, vám chtěl připomenout, že eh, každé euro utracené na vojenské výdaje je o jedno euro méně na sociální a environmentální cíle. Jak toto vidíte? Děkuji. Teď skončilo tedy první kolečko řečníků. V druhém kolu budu přidělovat slovo, budete-li o to mít zájem, prosím, hlašte se sekretariátu, kolegové se píší seznam. A teď eh, je na čase dát slovo paní ministrním, aby reagovali na to, co tu v sále zatím zaznělo. Takže prosím. Kiitoksia kaikille ryhmille erinomaisesti. Děkuji. Děkuji všem zástupcům všech frakcí za vynikající otázky a komentáře. Eh, některé otázky se dotýkaly obdobných témat, takže já se pokusím ty své odpovědi eh, združit do skupin. Několik koordinátorů hovořili o průmyslu, paní Virkonen, paní Toja to také zmiňovala, paní Dlabajová hovořila i o investicích, to samozřejmě všechno souvisí. Eh, byla tady také zmínka o průmyslu o ocelu, o inovacích i o sociálních eh, eh, aspektech. Takže myslím, že to pokrylo nej, nejrůznější rozměry. Začnu tedy průmyslem. Pro udržitelný růst potřebujeme vytvořit hospodářství, které eh, bude mít eh, řadu složek, bude konkurenceschopné, bude schopné vyvážet a bude i eh, globálním aktérem. Já jsem na to poukazovala už ve svém úvodu. V Americe a v Číně se situace Eh, mění dnes se na průmyslovou politiku dívají jinak. Pro Evropskou unii je důležité, aby náš průmysl byl schopen využívat nejlepší dostupné technologie, aby eh, byl schopen využívat eh, chytře digitalizaci. Mluví se v poslední době hodně o oběhovém hospodářství, o biohospodářství. Je tedy celá řada cest. Mnozí jste v této souvislosti hovořili i o klimatu, jak se Evropa může stát uhlíkově neutrální. A já myslím, že právě průmysl má klíčovou úlohu v podpoře řešení a musíme tedy to zohlednit ve veřejném rozhodování, ale je třeba do toho právě zapojit i firmy. Souvisí to s eh, schopnostmi, dovednostmi. Je třeba, aby v Evropě fungoval jednotný trh, aby fungovala hospodářská soutěž. Objevují se nejrůznější nová odvětví v souvislosti s umělou inteligencí například. A eh, tady musíme také brát eh, ohled na ochranu soukromí. v oblasti průmyslu eh, je třeba přijímat rozhodnutí na společné evropské úrovni ohledně toho, jaká jsou ta nejdůležitější odvětví, která se zaslouží podporu. Víme, že malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a jsou důležité pro eh, prosperitu našich občanů. Eh, je tedy třeba, aby i touto cestou se rozvíjel průmysl a aby zároveň úspěšně využíval eh, výsledky výzkumu. Byla ta otázka na průmyslovou politiku, jaké konkrétní opatření přejmeme na radě, například na radě ministrů pro konkurenceschopnost. Eh, chceme diskutovat o tom, jak třeba lépe může fungovat regulace jednotného trhu, protože to je důležité pro malé a střední podniky. Pak eh, je tady otázka průmyslové strategie. My jsme ve svém programu zmínili takový holistický přístup, protože to vnímáme jako horizontální eh, otázku, která se musí projednávat na různých pracovních skupinách na radě. Eh, pak také můžu zmínit otázky související s klimatem, jak dosáhneme cílů uvedených v našem programu, to je ten cíl roku 2050. Na podzim máme naplánovanou diskusi o národních energetických a klimatických plánech, protože právě ty jsou prvním konkrétním nástrojem eh, členských států a ukazují, jak budeme postupovat. A eh, ty plány nám umožní i zjistit situaci v terénu, mít zpětnou vazbu a na základě toho pak upravíme třeba další opatření. A v září budeme tedy projednávat eh, ty národní plány na radě. Pak tady byla otázka eh, na balíček zemního plynu, eh, otázka na Nord Stream. Víme, že eh, do budoucna také musíme věnovat větší pozornost bioplynu a v rámci tohoto balíčku o trhu s plynem eh, chceme vést eh, v prosinci na Radě pro energetiku první orientační diskusy. Nord Stream 2 tady byl zmíněn, je třeba připomenout, že směrnice Eh, o zemním plynu už byla eh, navržena a my chceme za finského předsednictví přispět k tomu, aby byla zaváděna. A eh, Finsko rozhodně nebude bránit diskusy na toto téma. Dále obecně k technologiím, to jsou ty otázky nízkouhlíkové, sociální aspekty. Je samozřejmě třeba, aby ten eh, přechod probíhal eh, sociálně spravedlivě. Na to, z toho vychází celý náš program. Udržitelný růst, který je ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelný. Některé otázky tady spadají spíše do portfolia mojí kolegy kyně, eh, která zodpovídá za eh, práci, ale chceme skutečně samozřejmě zohlednit i potřeby evropských občanů, aby prosperovali. Na závěr ještě pár slov k víceletému finančním rámci. Paní Virkunen se na to ptala pro Finsko je důležité, aby jednání o víceletém finančním rámci byla eh, uzavřena během našeho předsednictví. Je to jedna z našich hlavních priorit. Eh, chceme eh, podporovat Horizont Evropa, to je velký balíček. Už se to řešilo i na trialozích a čekají nás ještě další jednání ale důležité je, aby to bylo tedy dokončeno. A pak budeme pokračovat ještě ve věcech, které zatím zůstávají otevřené. Někdo se tady ještě ptal na eh, inovace, pan ministr eh, o tom hovořil. My se snažíme tento přístup prosazovat už v přípravné fázi. Na přípravě legislativy chceme podporovat růst a inovace a to určitě není v rozporu s nějakými preventiv, zásadami prevence. Samozřejmě v programu horizont eh, chceme také věnovat pozornost inovacím a máme tam cíl 35 eh, A pokud jde o tu otázku BMW, je pravda, že během předsednictví eh, máme výdaje související s přepravou, Myslím, že tomu čelí všechna předsednictví a všechna mají nějakou dohodu s eh, firmami. Eh, eh, my jsme v minulosti měli třeba dohodu s Volvem a v tomto předsednictví BMW byla jediná firma, která byla schopna splnit naše požadavky a proto jsme vybrali BMW. Děkuji vám. A teď paní Marina. Děkuji. Děkuji všem poslancům za skvělé otázky. Jsem poctěna, že tady s vámi dnes mohu hovořit o těchto důležitých tématech. A já se pokusím zodpovědět eh, tedy otázky, které se týkaly mého portfolia. Paní Virkunen se ptala na víceletý finanční rámec, na Eh, úrovni rady eh, máme vytečené cíle týkající se CEF. Eh, pro nás je to důležitá věc. Pak tady byla otázka na konkurenceschopnost. Digitalizace je důležité téma. jsme, jsme pro ekonomiku založenou na datech. Máme cíle stanovené pro digitalizaci. Paní Toja se ptala na kybernetickou politiku. My podporujeme kybernetické eh, Centrum pro excelenci. Myslíme si, že to je cesta, jak zlepšit spolupráci mezi členskými státy. Snažíme se postupovat s jednáními na radě tak, aby eh, chom potom to eh, nařízení mohli projednávat i s parlamentem. Paní Dlabajová se ptala na program Digitální Evropa. Já tento program považuji za velmi důležitý. Zahrnuje mnoha opatření na podporu evropských dovedností a odvětví. Eh, jednání s parlamentem vedla k dohodě nad obsahem. Eh, pokud jde o finanční rámec, to není v mém portfoliu. My se každopádně snažíme podporovat ten program, aby mohl začít eh, co nejdříve v tom novém rámci. Pan Ninistu a i další poslanci hovořili o otázkách ekologických, otázkách klimatických. Je zcela nezbytné, abychom se s členskými státy dohodli na tom, jak splnit ambice a cíle pařížské dohody. Potřebujeme samozřejmě společný přístup, ale ty ambice chceme zachovat. Na tom se dohodly mnohé členské státy. Potom pan Krasnodebsky se ptal na koordinaci digitálních otázek. E, to je velice důležité. Ty digitální e, otázky musíme vidět jako celek a všechna e, odvětví do toho musí být zapojena. Pak tady je otázka směrnice o autorském právu, to je hlavně na další komisi. My chceme nadále pokračovat v diskusích o digitalizaci a nových výzvách. Pan Borja se ptal na 5G, eh, na bezpečnost těchto sítí. Je jasné, že eh, tato síť je důležitá pro evropskou konkurenceschopnost. Eh, souvisí s tím umělá inteligence, automatizované řízení, to všechno je vázáno na 5G a do roku 2020 by měly být tedy rozděleny mezi operátory a je třeba dodržet eh, ten harmonogram, aby firmy mohly budovat své sítě. Ale zároveň musíme zajistit bezpečnost sítí 5G. Komise vydala vodítka pro bezpečnostní opatření v oblasti 5G a provádění těchto opatření bedlivě sledujeme na radě. Je třeba, aby všechny členské státy plnily tato vodítka ze strany komise. Také je třeba, abychom to vyhodnocovali na celoevropské úrovni a měli společný seznam potřebných opatření, tak abychom například mohli provádět certifikace. A je také třeba, aby evropské firmy se zapojovaly do formulace norem 5G. A potom pan Potenga se ptal na klima, eh, provádění klimatických opatření, je třeba, abychom měli ambiciozní cíle a také, abychom ty cíle plnili jinak. Klimatická politika nebude efektivní. Eh, je jasné, že o tom budeme diskutovat s členskými státy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám také za zájem, který projevujete. Máme ještě dlouhý seznam řečníků, tak omezte prosím řečnický čas, tak aby bylo možno položit všechny otázky a ministrině ještě mohly reagovat. Takže pokuste se prosím omezit vaše otázky a připomínky na jednu minutu každý. První řeční, řečnice paní Karvájo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrině za to, že jste přišli. Měla bych eh, několik otázek. Jednu na paní ministrině Kulmuny. Chtěla bych se zeptat, co se týká eh, prostředků z víceletého finančního rámce na výzkum. Hovořila jste hodně o víceletém finančním rámci, ale já mám konkrétní otázku, zda finské předsednictví je ochotno podpořit pozici Evropského parlamentu ohledně programu Horizont 2020. Tam jsme navrhovali eh, rozpočet 120 miliard na Horizont Evropa a byli bych, byla bych ráda, kdybyste řekli, zda budete podporovat náš návrh. Co se týká programu Horizont Evropa, tak bych se chtěla zeptat, jaké jsou plány finského předsednictví na podporu všech inovací, všech novinek v rámci Horizont 2020. To, je ta, to jsou ty mise a Evropská rada pro inovace což se rozvíjelo a potřebuje to také podporu zvenčí. A moje druhá otázka, velmi stručná, na paní Marin se týká sítí 5G, to je velice důležité na, pro technologický rozvoj. Jaké máte plány, abyste zajistili, že Evropa nebude zaostávat a hovoří se zde o bezpečnosti. Já se tedy ptám o to, jak se jak vytvořit důvěru v lidech, že tedy sítě 5G budou bezpečné. Děkuji. Takže prosím, držte se té jedné minuty. Paní Gutahat. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a vítejte obě paní ministrině. Jste v Evropském parlamentu. Hovoři, hodně se hovořilo o kybernetice migrace důsledky mohou být devastační, jsou, je zde mnoho hrozeb. Na, Mol, na Maltě byly, byla naše důležitá banka předmětem kybernetického útoku. Tam šlo o spronevěření eh, milionů eur a poškodilo to občany a rodiny. Takže já vítám eh, význam, který finské předsednictví překla, přikládá kybernetické bezpečnosti a také relevantnosti eh, umělé inteligence ve vašem programu. Finsko už bylo průkopníkem v digitální sféře co se týká vypracování strategie řešení budoucího rozvoje umělé inteligence. Konkrétně bych se chtěla zeptat paní ministrině Marín, jaká opatření plánujete k tomu, aby se pomohlo Evropské unie rozvíjet technologie pro zvyšování standardů kybernetické bezpečnosti v podnicích. A paní Kulmuny bych se chtěla zeptat, jak plánujete rozvoj umělé inteligence využít k podpoře podpoře malých a středních podniků, které někdy těžko drží vlastně krok s tímto vývojem a jsou ale přitom nesmírně dynamické. Děkuji. Pan Pekarinen na jednu minutu také. Děkuji. Vážené paní ministrině, je to potěšení, že vás vidíme zde v Evropském parlamentu. Nejprve bych měl dvě stručné otázky. Je, potře- je, hovoříte, že o tom, že je potřeba, aby Evropská unie byla e, lídrem v globální ekonomice. Bude tedy Finsko podporovat v průběhu svého předsednictví spolu práci v oblasti výzkumu a vývoje, s aktéry tedy v oblasti výzkumu a vývoje a spodniky na základě globálních zkušeností evropský problém je, jak co nejrychleji transformovat ta nová data v nové produkty, které budou, bude možno uvést na trh v jednotlivých fázích. A druhá moje otázka souvisí s energetikou. Hovořilo se zde také hodně o energetice a já bych se chtěla zeptat, co si Finsko myslí o jaderné energetice a bude Finsko podporovat ta uložiště jaderného odpadu ve Finsku. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat zhruba na tím stejným směrem. Ochrana klimatu do roku 2030, tam se, jsme se dohodli na snižování emisí e CO2 o 30 Parlament tedy na základě návrhu komise O těch 30 se ještě jednalo, paní van der Leyen hovořila o 55%. Jak toho dosáhneme? Německo, například Francie právě přeskoumává prodloužení životnosti všech jaderných elektráren ve Francii. Finsko má čtyři jaderné elektrárny, nové tedy s podporou Ruska považujete jadernou energii, energetiku jako hlavní hnací motor nebo jako pomocný prostředek k tomu, abychom dosáhli tohoto cíle, nebo jak se Finsko staví k tomuto tématu. Děkuji, vy jste byl skutečně příkladný, co se týká dodržování času. Nyní pan Blos. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ministrině. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát za to, že klimatickou politiku jste dali eh, jako těžiště vaší eh, politiky a že chcete dosáhnout uhlíkově neutrální. Já pocházím z generace mladých lidí, kteří se obávají, že naše životy opravdu jsou ovlivňovány klimatickými změnami. Pocházím z Bádenska, Wirtemberska, kde vlastně mm, byl těžký průmysl a e, potřeba, aby komise přišla s perspektivami e, nové průmyslové politiky se snižováním emisí od 55% do roku 2030. Já bych se vás chtěl zeptat tedy za prvé, co považujete za nejdůležitější k tomu, aby se dosáhlo těchto cílů v průmyslové politice. Za druhé, kde si myslíte, že by komise a rada měla změnit ty sektorové cíle a za třetí při řešení klimatických výzev, kde bychom měli jednat teď a neprodleně, protože to v kterých tedy oblastech by se mělo jednat okamžitě. Děkuji. Další řečník, pan Gajer. Děkuji. Já bych měl otázku na situaci evropského ocelářství. Musíme bojovat s zbytečnými kapacitami a se stále zvyšujícím se podílem importu eh, našim klientům, tedy, v, které ohrožují evropský průmysl. Ochrana opatření, která komise přijala, považuji a se prokázaly nedostatečná a moje otázka, jak finské předsednictví chce s tímto nakládat, jak se k tomu staví a budete mít nějakou strategii pro tady tyto eh, strategické, strategická promyslová odvětví v Evropě. Děkuji. Pan Buchheit. Laut, eh, Děkuji. Německý spolek pro strojírenství říká, že je třeba reagovat eh, i ve smyslu malých a středních firem. Tam jsou zatím neproporcionálně velké ceny za elektrický proud. Když se podíváme na to, že automobilový průmysl je nadále motorem ekonomiky i v Německu, i v Evropě, jak chcete zajistit, aby omezení emisí nemělo ten efekt not in my backyard? Mezi deseti nejvyššími emitenty CO2 je teď už jenom jeden z členských států Evropské unie. much, Skitedal. Děkuji, paní Skičedan. Děkuji. Moje otázka je na paní Marin. Já bych chtěla položit ještě konkrétnější otázku k kybernetické bezpečnosti. Hovoří se zde o hybridních hrozbách, kybernetické eh, útoky, dezinformační kampaně, což by vlastně opravdu podkopává jednotu Evropské unie. Potřeba opravdu shodnout se na tom, že tato témata jsou naléhavá, ale zatím nedošlo k, eh, souhla, k souhlasu o tedy těch centrech kompetenčních pro eh, kybernetickou bezpečnost. Měla by být skutečně fungující partnerství. Vy jste se zmínila ve vašem příspěvku, že je potřeba vést jednání a někteří kolegové také zdůraznili naléhavost této otázky, ale moje otázka je tato je zde výhled, že rada dosáhne nového mandátu založená na eh, doporučeních eh, právní služby, jaké je, jaký je výhled, že bude dosažena dohoda mezi parlamentem a radou, že tedy bude dosažena ještě před koncem finského předsednictví. Já bych tedy chtěla vědět, jaký je časový harmonogram pro tady tuto záležitost konkrétně. Děkuji paní Stegrut. Děkuji. Paní předsedkyně, vážené paní ministrině, otáz, eh, cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám jsou velmi ambiciózní, zejména pokud se týká snižování emisí. Ještě jsme ale daleko od splnění tohoto, těchto cílů. Ještě máme před námi nicméně 10 let. Já jsem pracovala 25 let v soukromém sektoru a jsem si dobře vědoma toho, co to znamená. Je to ovšem také politické rozhodnutí. Já vím, že také eh, je zde že jsou zde velmi eh, nákladné investice a čas, který také stojí peníze. Já vím také, jak je důležitá hospodářská soutěž pro průmyslové podniky tak, aby byla zachována také náležitá konkurenceschopnost a Domnívám se, že myslím si, že ty výsledky jsou ještě nejisté. Vidíme zde některé signály toho, že jako, samozřejmě ekonomika je také priorita a bez mikrofonu. Děku, děkuji. Ano. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Musíte mluvit do mikrofonu, jinak bohužel vás neslyšíme. Sorry, picking in. Omlouvám se, vezmu si jiný mikrofon, takže moje otázka zní, tyto ambiciozní cíle v oblasti klimatu do, budete, budeme schopni dosáhnout tedy těchto cílů? Nejsou příliš ambiciozní? Děkuji. Dobře, děkuji. A nyní zde mám paní Galvez Munoz. Paní předsedkyně, já jsem velmi ráda, že zde máme ženy v těchto důležitých odvětvích finského předsednictví. Já bych měla dvě otázky. Jedna souvisí s programem Horizont a druhá s digitální agendou. Co se týká Horizontu, jestli jsem to dobře pochopila, tak souhlasíte s tím, že musíme přidělit více prostředků na výzkum a inovace ale mělo by se, měla by se také posílit mezinárodní spolupráce a synergie. Takže moje otázka, vy podporujete tedy tu částku 120 miliard pro program Horizon 2020, tak jak navrhl parlament, co se týká průřezové spolupráce mezi zeměmi tedy v rámci horizontu. A co se týká digitální agendy, jaký je váš názor na zdanění, digitální daň nebo zdanění těch digitálních společností. A pokud chcete propagovat konkrétní opatření v oblasti pracovních podmínek technologických platform, budete podporovat veškerá eh, opatření eh, v oblasti umělé inteligence? Děkuji paní Soles Perez. No, you didn't uh, raise your... No. Aha, ne, vy nechcete se vyjadřovat. Tak paní Weiss, Weiss, děkuji. Děkuji za to, že jste dnes přišli. Mají otázka se týká zejména toho, co jste říkala vy, paní ministrině Kulmuny. Jsem ráda, že program vašeho předsednictví se zaměřuje na posilování pracovní mobility v rámci EU a také na eh, zprostředkování eh, přijímání kvalifikovaných pracovníků z třetí země. 70 tisíc eh, přijímaných pracovníků každý rok. To je velice obtížné pro malé a střední podniky a důležité pro konkurenceschopnost podniků v Evropě. Takže vě, jaká opatření by měla, měly tedy podpořit zvyšování mobility na pracovním trhu v rámci Evropské unie? To je tedy moje otázka. Děkuji vám, pan Rope. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád zeptal Eh, položil konkrétní otázku o jaderné energetice. Jak víte, moje země eh, se, eh, tam, u nás tedy bylo referendum, kde se rozhodlo, že bychom měli pustit jadernou energetiku, ale vlastně um, um, a plánujeme tedy za provádění určitého plánu přechodu, stresové testy, a které ukazují, že je tam mnoho mezer v těch plánech, čili moje otázka zní, co plánujete, aby se předešlo tomu, že Bělorusko bude provádět ten svůj plán v oblasti jaderné energetiky, aby nedocházelo k těm zkratům, k těm nedostatkům. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Děkuji. O a děkuji oběma ministriním za velmi zajímavé prezentace a přejeme jim samozřejmě hodně úspěchu do finského předsednictví. Paní Kolmony hovořila o prioritách předsednictví a hovořila o bezpečnosti. Jakým způsobem dokážete zaručit energetickou bezpečnost, když například Turecko provádí nelegální eh, operace tedy na hm, Kypru nebo v blízkosti Kypru a je finské předsednictví eh, nebo ochotno přijímat nová opatření eh, v tom smyslu, aby tedy se pomohlo vyřešit problémy na Kypru a hovořilo se také o energetické chudobě. To je téma, který, které mi velmi leží na srdci. V části Evropské unie lidé tím trpí. Máte tedy nějaké integrované plány, jak řešit energetickou chudobu? A konečně stručná otázka. Podporujete nebo po, jak, jakým způsobem vás podporuje BMW? Je to tedy správný postup, prosím. Um, no, Děkuji, pan Englandke, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Tady zazněla velice zajímavá témata z velice zajímavých oblastí, jako kybernetická bezpečnost, to Velká Británie vnímá jako z jednu z největších hrozeb pro náš stát ten navrhovaný rozpočet víceletého finančního rámce je tam stále ještě, předpokládá se příspěvek Spojeného království. Děkuji. Pan Zorino. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl přímo zeptat paní ministrině Kulmuny v souvislosti s klimatickou změnou a energetikou. Jak asi víte, předsednictví předkládá nový zelený díl, ale zároveň to, co se dozývá, dozvídáme z jednotlivých zemích a slyšeli jsme to i od komisařů Ševkoviče a Kaněte, tak ty národní plány nám možná neumožní těch cílů dosáhnout. Tedy můj, má otázka je, zda finské předsednictví chce přijít s nějakými impulzy pro členské státy, pobítkami pro to, aby ty cíle mohly být dosaženy, abychom mohli reagovat na věci jako obnovitelné zdroje, energetický mix a tak dále. talking? Who's whispering? Někdo tady šeptá, kdo to tady šeptá? Ne, ne, někdo, někdo potom měl puštěný mikrofon a šeptal, děkuji pane Zoríňo, paní Klok. Eh, Haslem prezidenci finské je zrównoważona Evropa a jedním z prioritetů je vzmocnění pozicí. Finské předsednictví má za cíl vyváženou Evropu a vnímá i naléhavost klimatických otázek. Chceme redukovat emise eh, ve prospěch občanů, nikoliv na jejich úkor. Proto musíme jednat rychle. Evropský parlament se již chopil iniciativy s ohledem na víceletý finanční rámec tak aby eh, ona změna byla spravedlivá, aby byly podporovány ty oblasti, které tím budou nejvíc dotčeny. Třeba můj region, já jsem ze Slezska v Polsku a proto bych se zeptala předsednictví, budete podporovat tuto iniciativu i v radě a potom otázka energetické chudoby. Chci říct, hovoříme o smogu, znečištění ovzduší, ale příliš málo hovoříme o energetické chudobě a boj proti klimatickým změnám pravděpodobně povede k tomu, že ceny proudu porostou. A teď otázka, už budu hned hotová. Jak hodláte postupovat proti spekulacím v souvislosti s obchodem s emisemi? Děkuji. Děkuji, pan Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na ministrině Marín ohledně digitální bezpečnosti. Eh, je třeba si uvědomit, že v Evropské unii je zhruba 4 tisíce pokusů o digitální podvody denně. V některých členských státech 50 podvodů souvisí právě s počítačivými podvody. Eh, je tady mnoho incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti. A eh, je třeba, eh, abyste věnovali pozornost této problematice. Jaká opatření, pane ministrině, chcete přijmout v bezprostřední budoucnosti a je v rozpočtu dostatek prostředků na řešení této naléhavé situace? Děkuji předem za odpověď. Tussaud. Děkuji, paní předsedající paní ministryně i přes tu vůli, kterou jste prokázali, dnes ani Evropská unie, ani žádný členský stát nedodržuje pařížskou dohodu a ten návrh snížit o 55% do roku 2050 emise CO2 je vlastně ještě hodně vzdáleno o tom snížení, které by odpovídalo snížení teploty o 1,5 stupně a přitom ta opatření jsou známá. Proč je tedy neprovádíme? Každý rok Evropská unie vyplýtvá 4 miliardy euro na fosilní paliva. Až 120 miliard eh, jsou nepřímé dotace na výzkum a vývoj. Miliardy toxických eur vlastně tím si plní kapsy podniky. To jsou skandální rozhodnutí a potřebujeme tyto částky na financování ekologického přechodu k podnikům. Patří Shell a Total, které jsou dotované. Na ty útočí vlastně evropská města a občané a Evropská unie sama nemá žádný plán na to, aby vlastně donutila podniky k tomu, aby prováděly klimatická opatření. Dnes zde není na stole nic, co by pomohlo v tomto boji, paní ministrině. Chcete konečně využít tu páku eh, veřejných investic a regulace veřejného sektoru, abychom zachránili naši planetu? Děkuji. Děkuji, paní Tusán. A teď další řečník bude paní González Casares. Pan González Casares, omlouvám se. Omlouvám se. Určitě se pokusím zlepšit, až se s vámi seznámím, se všemi. Omluvu přijímám. Vítejte, paní ministrině, na tomto výboru. Děkuji, že jste přišli. Víme, že finské předsednictví je velice odhodlané v boji proti klimatickým změnám a oteplování planety. Také v minulém volebním období se hodně postupovalo v tom střednědobém boji proti klimatickým změnám. Máme text o obnovitelných zdrojích energie, ale víme, že tyto cíle ještě nejsou v souladu s pařížskými dohodami a také víme, že mnoho zemí, zemí se staví odmítavě k těmto změnám, eh, zejména pokud jde o ten energetický eh, přechod. A vaše předsednictví také má svou odpovědnost a musí to řešit. Jak ze své pozice chcete zajistit, aby národní plány v oblasti energie a klimatu, které budou předkládány, předkládány eh, nahradí určité nedostatky tak, aby se skutečně plnily ty vytyčené cíle. Během nadcházejících měsíců hodláte ještě povýšit cíle v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti? Kromě toho myslím, že potřebujeme ještě konkretizovat nějakou dlouhodobou strategii a e, omlouvám se, že přetahuji a chtěl bych se tedy zeptat, jak chcete zajistit, aby zatím odmítavá rada podpořila neut- klimatickou neutralitu v roce 2050. Děkuji. Dobrá, děkuji. Teď pan Poknar. Děkuji. Zadáte posudek související s bezpeč- se zdravotními riziky sítí 5G, posudek, který by vypracovala nezávislá skupina vědců a nikoliv ona vědecká rada komise, což prosazuje průmyslová sféra, tedy skutečně nezávislý posudek. Za druhé, výsledek toho posudku bude k dispozici dostatečně včas, než to všechno odstartuje. A druhá věc, ocelářství. Víme, jaké jsou finanční obtíže ocelářského průmyslu. Chceme-li, abychom měli změnu směrem k zelené vodík, kové ekonomice, tak to nepůjde bez finanční podpory EU a komise. Budete se v tom nějak angažovat? Děkuji. Děkuji. Pan Tobisovsky. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, vy jste hovořili hodně o konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, evropského průmyslu. Paní von der Leyen před plénem hovořila o tom, že se musí něco podniknout, něco, s ohledem na zboží, které se dováží a které se vyrábí s eh, velkými emisemi CO2. Co si o tom myslíte? To je zajímavá myšlenka. My ztrácíme konkurenceschopnost, protože si sami uvalujeme na sebe mm, náklady, snižujeme emise CO2, ale pak ty samé výrobky dovážíme ze zemí, kde se ty emise tedy vypouštějí velkou měrou. Děkuji. Děkuji, pan Fuxlang. Děkuji. Paní, děkuji paní předsedkyně, děkuji i paní ministrním za to, že je pro ně klima tak důležitá otázka. A já bych se zeptala na to, co se ptal pan González Casares, jak eh, dojít k nějaké schodě o míře ambicí v radě. Minulý měsíc jsme měli situaci, kdy se rada nebyla schopna shodnout na to, aby EU se stala neutrální, klimaticky neutrální do roku 2050. Jsou tam země, které jsou proti. Jak chcete znovu spustit tu debatu, aby se došlo k nějaké schodě v radě, aby každý akceptoval tu strategii? A jak chcete najít nějakou společnou bázi pro všechny, aby se všichni připojili k té strategii, budou nějaké kompenzace pro ty země, které to vidí pro sebe jako problém a jak budete celý ten proces vnímat. Děkuji. Pan Kelly. Děkuji a přeji finskému předsednictví všechno dobré. Někdy očekáváme od předsednictví příliš mnoho Klimatické změny tady zazněly už mnohokrát. To bude pro lidi, pro průmysl znamenat velkou změnu. Jde tady o změnu, bude to mít velký dopad možná i na zemědělce. Jak finské předsednictví chce zajistit, tak eh, jak se zajistit ten přechod hladký, aby to na ty lidi prostě nedopadlo plnou vahou? Děkuji. Pan Christof. Děkuji. Chci poděkovat eh, paní ministrním za podrobné informace, které souvisely i s kybernetickou bezpečností. Moje otázka se týká digitální identity a krádeží digitální identity. To je velký problém. V Bulharsku minulý týden došlo k tomu, že 5 milionů bulharských občanů přišlo o svá data, respektive jejich data se ztratila ze státního registru. 17. května Rada přijala rámec pro sankce a reaktivní opatření na tyto kybernetické útoky. Jak vnímáte efektivitu tohoto typu opatření? A další otázka. Hovořili jste o etickém způsobu zavádění digitální ekonomiky a umělé inteligence ta myšlenka se mi líbí, ale jak to chcete udělat, protože to je něco, co přesahuje horizont vašeho předsednictví. Děkuji. Paní Han. Za zelené. Paní Dowding. Děkuji. Chci se zeptat finského předsednictví na e, budoucnost partnerství v oblasti zdravotnictví. Tady máme otázku dopadu. Některé zelené perspektivy hovoří o tom, že jsou to sociální dopady a e, klíčem bude implementace udržitelných rozvojových zdrojů. Komise navrhuje partnerství abychom měli partnerství pro klinické testy mezi Unii a rozvojovými zeměmi. To by mělo přispět k cílům udržitelného rozvoje. Na druhém místě seznamu jsou iniciativy pro inovativní medicínu a to je z mnoha stran kritizováno. Efektivní hodnocení spochybňují eh, ty sociální dopady. Proto je potřeba pravděpodobně zásadně reformovat je, třeba mít priority tak, aby bylo, aby ty výsledky byly dostupné a každý si je mohl dovolit. Jak vnímá finské předsednictví tyto typy partnerství a potřebu jejich reform? a jak to bude se sociálními dopady a příspěvkem k udržitelným výrozvojovým zdrojům a jak to bude dál s těmito partnerstvími. Děkuji. Děkuji. Teď jsou řečníci už jenom z SAD a teď se tedy zeptám ostatních frakcí, zda jsem snad někoho nepřehlédla. Pan Kubilius, paní Virkunen, ještě někdo? Nikoliv, tak pan Kubilius, prosím. Děkuji a gratuluji finskému předsednictví. Rád bych se vrátil k některým otázkám. Hovořili jste o tom obě, programu je jasný závazek, že EU potřebuje dlouhodobou strategii udržitelného růstu a konkurenceschopnosti. A také naším cílem by mělo být, aby Evropa byla lídrem v digitální ekonomice. Tedy já bych se zeptal, co opravdu hodláte udělat jako předsednictví? Jaké dokumenty budete navrhovat a předkládat? Opravdu jsme konfrontováni s velkými výzvami v oblasti konkurenceschopnosti. My chceme být globálním šampionem digitální ekonomice, tak se zeptám, co chcete udělat, když tak těžce pokulháváme za těmi velkými firmami typu Google, Amazon, Microsoft. Ve Finsku byla Nokia, ale už taky není. Takže kde je budoucnost Evropy z tohoto pohledu? Dobrá, děkuji. Paní Kaljurant, Děkuji. Za prvé vám děkuji za ty skvělé prezentace a přeju vám hodně štěstí při předsednictví. Nebudu opakovat otázky, které souvisejí eh, s kybernetickou bezpečností. Já počkám, co řeknete kolegům na jejich otázky. Moje otázka se týká identifikace online. Já jsem z Estonska tedy svého druhu privilegovaná osoba, protože už léta máme tyhle online služby a víme, že základ elektronických služeb a jednotný digitální trh je identifikace online. A tady Evropa opravdu zaostává. Máme různé země s různými systémy a má otázka tedy je, co můžete udělat k tomu, abychom mohli mít online identifikaci s vysokými bezpečnostními standardy, což by bylo dostupné všem rezidentům v Evropské unii. Děkuji. Paní Virkonen. Paní Virkonen. Děkuji, paní předsedkyně. Vím, že jsem to už po druhé, ale chci zopakovat svou první otázku týkající se VFR, protože jsem nedostala na to odpověď od paní ministrině Kulmuny. Ona řekla, že pro finské předsednictví je důležité završit jednání o VFR. Samozřejmě je to důležité, ale důležitý je i obsah, to, co bude obsahem toho rozhodnutí. A paní ministrině Marin řekla, že eh, Finsko teď budete předsedat radě, tam jde o ten kompromis mezi národními politikami, takže je důležité, jakou politiku budete mít ve vztahu k jednání o VFR, hlavně co se týká těch nástrojů jako Connecting Europe Facility, Horizon Europe a Digital Europe. To je naprosto zásadní pro naše konkurenceschopnost a mě by zajímalo něco víc o finském postoji k těmto důležitým dokumentům. Děkuji, že jste se k tomu vrátila. Pan Heislu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl potěšen, když jsem od paní ministrně Kulmuny slyšel, že je přenecháno členským státům, aby rozhodli o svém energetickém mixu a teď budu hovořit svým rodným jazykem. Samozřejmě, že fosilní paliva nebudou moci dlouho být součástí energetického mixu. Je tady otázka jaderné energetiky. Musíme uznat, že jaderná energetika je nízkouhlíkovým zdrojem, ale vůči jádru je velká nevůle, velký odpor, někdy i neodůvodnitelná vědecky nepodložená skepse, hlavně co se týká vyhodnocování bezpečnostních rizik. Chci se zeptat, jak vy vidíte energetický mix budoucnosti, co se týká celé EU, co se týká té části EU, jako je střední a východní Evropa. To jsou země, které často měly jako hlavní zdroj energie fosilní zdroje a potom jádro a bez jádra pravděpodobně těžko, nebo, těžko budou schopny dosáhnout standardů bez uhlíkové ekonomiky, tak jak to má Evropská unie za cíl. Děkuji. Děkuji. Poslední čtyři řečníci za SAD, paní Marquez. Děkuji. Gratuluji finskému předsednictví a chci říci, že vítám program, který představili paní ministrině. Mám dvě krátké otázky. Potěšilo mě, když jsem se dověděla o tom, že se budete věnovat otázkám digitálního sektoru, a to nejenom z pohledu konkurenceschopnosti, ale když vás zajímá inkluzivita tohoto odvětví. Vím, že finská vláda chce poskytnout jedno procentu, jednomu procentu populace vzdělání, vzdělání v oblasti umělé inteligence. Budete ty zkušenosti pak využívat k tomu, aby se udělalo něco podobného v Evropě. Uvědomí toho, že vědomosti a vzdělávání jsou velmi důležité, proto chceme-li umožnit lidem reagovat na změny. A druhá otázka, co tady zaznělo od islandské kolegyně, interoperabilita mezi systémy IT a bezpečná identifikace. To je také součást pilotního projektu a stále je to ještě překážka pro uh, skutečně jednotný trh služeb. Co chcete v téhle oblasti udělat? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Maldonado. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma ministriním eh, a blahopřeji k finskému předsednictví. My jsme si přečetli dokument a program, který jste předložili a do značné míry souhlasím s ambiciozním programem v oblasti produktivity, konkurenceschopnosti podniků a především pokud jde o tu digitální složku. Eh, byla tady zmínka o malých a středních podnicích a já bych se u toho chtěla zastavit. Jakou úlohu podle vás mají sehrávat malé a střední podniky eh, v rámci programu Digital Europe? Je to program, který má eh, přes miliardu eur vyčleněných a jaká konkrétní opatření by podle vás se měla eh, přejmout, aby malé a střední podniky v Evropě byly schopny Eh, se digitalizovat, eh, protože právě tyto malé a střední podniky mohou být velice konkurenceschopné a produktivní a vytvářet pracovní místa. A druhá otázka se týká bezpečnosti spotřebitelů. Jaká konkrétní opatření podle vás je třeba přijmout eh, pro bezpečnost spotřebitelů v rámci tohoto předsednictví? Děkuji, paní Frico. Dear ministers, thank you very Paní ministrině, děkuji vám za otevřenost. My vám přejeme ze Švédska hodně úspěchů při vašem předsednictví. Ve svém programu jste zdůraznili důležitost výzkumu a inovací a v tom s vámi zcela souhlasím. Chceme-li reagovat na nadcházející výzvy, ať už je to uh, boj s klimatickými změnami nebo s populismem, tak Evropa musí být v popředí výzkumu, vývoje a inovací. Je jasné, že program Horizon Europe bude důležitým nástrojem. Potřebujeme mít správné priority a genderovou vyvájenost. Potřebujeme mít špičkovou úroveň výzkumu, což by měl být hlavní princip a program musí sledovat udržitelné rozvojové cíle. Má otázka. Je stejně tak nutné zajistit, že země Evropské unii zajistí svobodný akademický výzkum. Nebude-li tomu tak ve všech členských státech, tak pak je jasné, že tyto země by neměly mít možnost být součástí nového programu. Děkuji vám. Skvělé, děkuji. A paní Homs jako poslední. Děkuji, děkuji finským ministriním za to, že přišli mezi nás, aby nám vysvětlili svůj program a zodpověděli naše otázek. Moje otázka se týká průmyslu. Průmysl je jedním z pilířů ekonomiky, závisí na nich každé páté pracovní místo. Podílí se na vývozu, je motorem výzkumu a vývoje v Evropě. Dnes před námi stojí výzva vytvořit udržitelnější, digitálnější průmysl založený na znalostech. A tato změna eh, k eh, produkci s vysokou přidanou hodnotou a nízkou ekologickou stopou vytváří nové příležitosti, ale také nové výzvy. A je to případ i pracovně právní prostředí. Na jedné straně máme vysoce kvalifikované pracovníky, na straně druhé jsou to odvětví či regiony, které mohou pokulhávat za těmito změnami. A já se tedy ptám, můžete specifikovat, jaké jsou vaše priority, pokud jde o podporu průmyslu a souvisejících pracovních míst? především se zaměřením na malé a střední podniky, které mají nejvíce problémů, aby se dostali k financování. A poslední otázka, jak budete postupovat s novou průmyslovou strategií v Evropě? Thank you very much. Thank you for your... Děkuji, děkuji za váš zájem. Bude to asi nemožné zodpovědět všechny otázky, ale myslím, že je třeba, aby si předsednictví vyslechlo, jaká témata eh, jsou pro nás důležitá jaká témata by podle nás předsednictví mělo řešit a obecně rada. Takže v té krátké době, která nám zbývá, udělejte, co se dá, prosím. Děkuji poslancům a poslankyním za skvělé otázky a komentáře. Opravdu tady bylo hodně otázek, já se je pokusím eh, združit. Byly tady otázky týkající se výzkumu vývoje, otázky k evropskému rozpočtu, k eh, průmyslu, eh, klimatu. Eh, pokud jde o digitální ekonomiku, kolegyně Marina to určitě doplní. Pro nás je velice důležité dosáhnout nového hospodářského růstu. Chceme vytvářet technologie a techniky, které umožní nové formy hospodářského růstu. A my máme právě o tom zmínku v našem programu, kde hovoříme o evropském udržitelném růstu. Byla tady otázka na Horizont Evropa, jeho rozpočet obecně na víceletý finanční rápos paní Virkunen, paní Carvalho a další o tom hovořili. Během našeho předsednictví se eh, budeme snažit tento balíček dokončit. obvykle eh, předsednictví se snaží o dokončení eh, víceletého finančního rámce, nikoli o prosazování svých vlastních pozit. Pokud jde o Horizont Evropa, potřebujeme nové technologie, nový výzkum, tak abychom mohli posilovat eh, konkurenceschopnost průmyslu a zlepšovat tedy prosperitu občanů. Je třeba zajistit spolupráci mezi eh, akademickými kruhy a výzkumem. To je jediná cesta, jak eh, skutečně vytvořit nový hospodářský růst. Eh, dále digitalizace, datová ekonomika, etická stránka, která tady také byla zmíněna. Pan Kubilius se na to ptal je třeba, aby na všech budoucích jednáních a diskusích eh, jsme měli přístup, který se bude zaměřovat především na lidi, protože naším úkolem je pracovat ve prospěch evropských občanů. já věřím, že umělá inteligence, digitalizace, nové služby, že jim to hodně pomůže a že to pomůže i malým a středním podnikům a jejich růstu. Pak tady byla široká otázka na obchodní politiku. Je třeba, aby na evropské úrovni jsme se zaměřili na eh, takový řád, který bude fungovat na základě nějaké regulace. Eh, je třeba například eh, zmínit řetězec strategických hodnot, čistá automatizovaná vozidla, chytré zdravotnické technologie, internet věcí, kybernetické technologie, ale to jsou věci, o kterých určitě bude hovořit i kolegyně. Otázky klimatu. To je obsáhlé téma. Mohu k tomu říci, že je třeba, aby národní strategické plány se eh, dodržovaly, budeme mít k tomu zpětnou vazbu a rada o nich bude diskutovat. A na základě toho se zjistí, v jaké situaci jsou jednotlivé země. A dále tu byla otázka na to, jak konkrétně chceme dosahovat pokroku třeba i na úrovni regionu. Myslíme si, že je třeba, aby Evropa stála v popředí rozšiřování nových eh, technologií. Balíček čisté energie. Je třeba, aby eh, jsme, eh, abychom o tom diskutovali znovu eh, na podzim na radě, až budeme procházet národní klimatické plány. Pak to byly otázky na jaderný odpad a trvalá úložiště jaderného odpadu. Finsko během svého předsednictví si myslí, že potřebujeme bezpečné a odpovědné nakládání s odpady. Pokud jde o finský energetický systém, to je samozřejmě otázka eh, členského státu, ale my teď tady jsme proto, abychom zastupovali celou radu, celé předsednictví. Je třeba zachovat eh, vysoké ambice v oblasti klimatické politiky, jak tomu bylo dosud. Je jasné, že EU potřebuje také dodržovat mezinárodní dohody. Eh, pan Georgiu mluvil o Eh, tureckých eh, vrtech eh, a že EU by v tomto měla podpořit Kypr. Já jsem mluvila o ambiciozních cílích. cílech musíme také řešit otázky energetické chudoby, o tom mluvilo mnoho poslanců, třeba Glock a další. Je třeba, abychom zjišťovali energetickou eh, chudobu. Eh, pak poslanec Heisel také o tom hovořil. Energetický mix je v kompetenci členských států, ale máme společné eh, emisní cíle, které by měly vést k omezení používání fosilních paliv. Je třeba snižovat energetickou chudobu, zde mohou národní státy být také sami aktivní. Také potřebujeme funkční trh s energiemi. Pokud jde o sociální eh, přijatelnost těchto energetických eh, přechodů, eh, tak o tom mluvil například pan Kelly. Evropský průmysl je na velice vysoké úrovni a může eh, se eh, tedy vytvářet i takováto ohledoplná pracovní místa. Je třeba zajistit, aby země se držely již vytyčených cílů. je třeba dostatečné investice, aby skutečně ten ekologický přechod mohl proběhnout. Zdá se, že už nemá moc času, takže asi nesíhnu zodpovědět všechny otázky, ale zapsala jsem si je a eh, odvezu si je sebou. A budeme určitě pokračovat v té společné cestě. Ještě tady také byla zmínka o výzkumu a vývoji v partnerství s eh, umělou inteligencí. My tomu také přikládáme velikou váhu. Kiittää puheenjohtaja ja kiittää teitä kaikista hyvistä kysymyksistä. Ja... Děkuji vám za vynikající otázky, za zajímavé příspěvky a je důležité říci, že finské předsednictví opravdu si uvědomuje význam energetických otázek a politických otázek, které se projednávají zde. Já jsem velice ráda, že jste mě pozvali, abychom mohla prezentovat náš program. Všechny ty vaše eh, náměty jsou velmi hodnotné. Budeme se snažit s vámi dobře spolupracovat v nadcházejících měsících a Doufám, že tady společně se nám podaří přispět k udržitelnému eh, růstu, který bude udržitelný z hlediska sociální i lidské, eh, lidského. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já mnohokrát děkuji za vaše vystoupení, která byla velice kvalitní. Děkuji za dotazy. Já jsem si je samozřejmě zapsala ty otázky a doufám, že dialog s parlamentem bude dobře pokračovat. My se o to každopádně budeme snažit. Byly tady dotazy eh, týkající se eh, na eh, například sítě 5G, o tom mluvila paní poslankyně Carvalho. Je třeba, abychom v EU dodrželi eh, plánované lhuty pro rozšíření sítí. Eh, znalosti, schopnosti Evropské unie jsou na špičkové úrovni. Několik poslanců, například pana Adinolfi, se ptali na kybernetickou bezpečnost. Eh, v posledních letech EU udělala velký krok, pokud jde o zlepšení kybernetické bezpečnosti. Máme k tomu nařízení, a vznikla ENISA, která má nyní posílený nový mandát. Posilování kybernetické bezpečnosti je důležité ve, v souvislosti eh, se spoluprácí s akademickými kruhy. Musíme se i být schopni poučit ze svých chyb. Evropské centrum pro kybernetickou bezpečnost a související nařízení, to jsou také důležité prvky eh, pro spolupráci v EU. My ve všech těchto oblastech jsme aktivní. Členské státy to, berou toto téma velmi vážně, uvědomují si jeho důležitost a snažíme se o společnou akci. Potřebujeme dostatečný čas i na dialog, aby ten výsledek byl co možná nejlepší. Kybernetické hrozby eh, je třeba mít na zřeteli Rada chce posílit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti i spolupráci mezi zodpovědnými orgány členských států. Toto předsednictví nadále chce posilovat tuto spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Pan Christof se ptal na eh, mm, eh, zcizení eh, osobní totožnosti. V Evropě k tomu je platné nařízení a rada s sleduje aktivně tuto problematiku a informuje se o těchto případech. Paní Muñoz se ptala na nějaký eh, spravedlivý a sociální ekonomický základ. Je pravdu třeba, abychom měli eh, spravedlivé normy a doufám, že naše diskuse o eh, této problematice bude pokračovat. Pak tady byla otázka, co udělat pro to, aby se zajistily digitální schopnosti. Je třeba zdůrazňovat eh, tech, nové technologie, internet věcí, sítě 5G, eh, a v novém programu komise, nebo nový program komise v tomto bude sehrávat ústřední úlohu. Rada se bude těmito novými technologiemi zabývat. Pak tady byly další dotazy. Eh, s Estonska my vlastně se snažíme eh, sledovat uplatňování talinského prohlášení Eh, poslanec Marquez řekl, že by nikdo neměl zůstat pozadu v oblasti digitalizace. Je to důležité téma, jak zajistit, aby občané byli součástí těchto změn. A já si myslím, že informování občanů je eh, důležité, stejně jako jejich vzdělávání. To není úplně v mé kompetenci, ale mohu říci, že program Digitální Evropa má mezi svými cíly i rozvoj speciálních eh, znalostí a schopností v této oblasti a je to téma, které se bude věnovat radě. Ještě jednou děkuji mnohokrát za vaše otázky. Možná jsem nezodpověděla všechny do podrobna, ale doufám, že budeme diskutovat i do budoucna a budeme v kontaktu a já ráda přijdu mezi vás, budu s vámi diskutovat, když budete mít o to zájem abychom řešili i další otázky. Těšíme se na pokračující spolupráci mezi Komisí, parlamentem a radou a že tedy uděláme pokrok u všech těchto témat. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma vám za to, že jste přišli mezi nás, že jste si vyslechli naše otázky. Děkuji kolegové za váš zájem o tuto diskusi a uvidíme se tady znovu v půl třetí. Bude to zasedání in kamera. Děkuji.